institucionální jednání a to před prvním čtením v radě podle článku 78 jednacího řádu a e, pozice parlamentu z prvního čtení, což je vlastně mandát pro toto jednání, to je k dispozici na webovské stránce, na webu plenárního zasedání a názvy budou zveřejněny v zápisu